sesión. Opět eh, zahajujeme zasedání. El acta de la sesión de ayer ya está disponible. Zápis včerejšího zasedání je vám k dispozici, nemáte žádné připomínky nebo eh, poznámky, je přijat. A teď se podíváme na body, které budeme projednávat dnes odpoledne. Jde o společnou rozpravu o